competenti autorità della... Rumunské úřady mi sdělili, že pan Emilian Pavel byl zvolen místo paní Koriny Krétu od 1. listopadu 2014 podle článku 7 odstavce 1 aktu o volbě poslanců Evropského parlamentu v přímém volebním hlasování odstavec 4, odstavce 1 a 4 Parlament bere na vědomí zvolení pana Emiliana Pavla od 1. listopadu roku 2014. V souladu s článkem 3 odstavcem 2 jednacího řádu, dokud nebudou ověřeny jeho pravomoci a nebude rozhodnuto, pokud jde o eventuální připomínky, pan Pavel bude zasedat v parlamentu a jeho orgánech s plnými právy, protože předtím podepsal prohlášení, že nebude plnit eh, žádnou další funkci, která je neslušitelná s funkcí poslance Evropského parlamentu. A nyní vítám členy kanadského parlamentu, kteří jsou přítomni zde na tribuně.